Okay, dear colleagues, um, let's start with this uh, final vote that we do. Vážení kolegové, čeká nás závěrečné hlasování. Těší mě, že zde přišli kolegové, eh, mezi nás kole, kolegové z výboru AFKO. Začneme nejprve testem. Zkusíme si, zda funguje hlasovací zařízení. Zahajuji hlasování.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 9. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 10. Pro, proti, zdrželi se. Přijato 11. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 12. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 13. Pro, proti, to si překontrolujeme tu třináctku, zahajuji hlasování.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 Překontrolujeme si 19. zahajuji. Končím hlasování. Přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, to si překontrolujeme. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 32. <clears throat> Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto 35 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto 36 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto 5 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto jmenovité hlasování o celém textu v pozměněné podobě. Zahají hlasování. Končím hlasování. 43 pro, 7 proti, 6 se zdrželo. Hlasování o rozhodnutí zahájit meziinstitucionální vyjednávání zahajují jmenovité hlasování. Končím hlasování. 42 pro, 11 proti, 2 se zdrželi. Nemáme kvalifikovanou většinu dostatečnou pro to, abychom zahájili mezinstitucionální vyjednávání. Takže budeme muset jít na plenární zasedání. Nyní přijmeme e, zápis z minulé schůze. Pokud nemáte při, připomínky, tak je přijat a e, nyní ukončuji dnešní schůzi.